situaci v Sýrii. Slovo dávám paní eh, místo předsedkyni. Děkuji. V Syrii čelíme největší humanitární eh, tragedii v regionu, v našem regionu od druhé světové války. 6,5 milionů Syřanů je interně eh, vysídlených. Pokud boje budou pokračovat, to, to, to budou zítřejší uprchlíci. 400 tisíc Syřanů nemá přístup k humanitární pomoci, především v oblasti, které jsou okupovány. Ehm, máme 4,6 eh, milionů syrských uprchlíků v sousedních zemích. Pravděpodobně to číslo poroste. Eh, vzhledem k intenzivním bojům. Hladovění eh, v Sýrii se používá jako eh, způsob vedení války proti těm nejzranitelnějším osobám, především ženám a dětem. Syrská vláda garantovala humanitární access, přístup zdaleka to ale nestačí v řadě měst eh, lidé jsou vězněni, nemohou je opustit, nemají přístup k jídlu, lékům, základním službám. Několik místních příměří, které bylo dosaženo v posledních měsících, jsou zdrojem naděje například v sousedství Om, města Oms, ale zdaleka to nestačí. Ehm, cílem je celonárodní příměří. Ehm, bombardování cíle, e, e, zasahování civilních struktur, nemocnic a škol, především ze strany syrského e, režimu a spojenců. Tady je klíčové, že paralelně s snahou o mírový proces vyzveme všechny strany, aby přestali s útoky proti civilním cílům a ukončili eh, okupování, obléhání civilních oblastí a eh, respektovali mezinárodní humanitární právo. Eh, budou by katastrofou, kdyby když se nám, doufejme, podaří začít politický proces, tak pokud se nezlepší e, situace na místě a e, kredibility toho procesu hodně utrpí. Bylo dosaženo e, určitého pokroku proti Dajiš Firáku, ale méně v Syrii. Chci jasně říci, že teroristická skupina ne, nemůže být stoprocentně poražena, pokud bude pokračovat civil, občanská várka. Daesh proti um, eh, obyvatelům v Syrii a v Iráku. Jenom sjednocená Syrie, jenom Syrie, která ukončí vlastní občanskou válku, najde způsob smíření, tak jenom taková Syrie jednou e, provždy porazí dajíš V těchto e, dnech a týdnech e, Eh, s tím, co jsem právě řekla, že to je skutečná podmínka eh, nejenom boje, ale pro, taky porazy žení Daesh jsme um, usilovně bojovali o vytvoření uh, jednotné fronty mimo i uvnitř Syrie. Evropská unie sehrává klíčovou roli, dovolte, abych to řekla, z humanitárních důvodů. My víme velice dobře, že ukončení války v Syrii se týká naší vlastní bezpečnosti. Uh, protože to je jasně eh, podmínka boje proti Daesh a také eh, naše zájmy koncensus, kterého jsme dosáhli v mezinárodní skupině na podporu Syrie ve, ve Vídni ve dvou kolech jednání, které byly obtížné, ale úspěšné a pak v New Yorku eh, v prosinci vedly k přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2254 jednomyslně. Konečně se nám podařilo sjednotit mezinárodní společenství. Hmm na cestovní mapě eh, tato jednání ve Vídni eh, ukazujeme si Řenům a regionálním aktérům, že skutečně existuje jednota eh, mezinárodní, abychom pokračovali dál. Pokračují přípravy. Očekává se, že, bude, že začnou jednání v Ženevě příští týden. Rezoluce Ehm, stanoví harmonogram na 6 měsíců vytváření inkluzivní vlády v Syrii a 18 měsíců na eh, svobodné volby na základě nové syrské ústavy s vyjasněním toho, že eh, než proběhnou volby, tak eh, se jich budou muset možnost účastnit i Syřané mimo Syrii. Uh, Ehm, vedle politického procesu je, eh, jsou opatření na budování důvěry mezi stranami konfliktu a mechanismus implementace a monitoringu eh, příměří. Je to jasně, eh, nebo zjevně velice ambiciozní kalendář, velice ambiciozní agenda, ale je jasné, že si nemůžeme dovolit ztrácet čas, že si musíme stanovit vysoké cíle, abychom měli naději, že ten proces začne ehm, Eh, jak je stále reálnější možnost, že tento proces začne, tak vidíme, jak se odpor nepřátel míru zesiluje. Musíme využít toto, tuto příležitost, která v minulých letech neexistovala a eh, tato příležitost, tato, to moment příležitosti nebude otevřeno, eh, otevřena dlouho, pokud nevyužijeme této šance. Také chci dodat, že věřím, že se nám podaří eh, konečně se sejít u stejného stolu eh, k syrskému konfliktu a že tam se jdou všichni regionální aktéři také proto, že se nám v červenci podařilo nalézt dohodu mm, Iránu a otevřela se možnost, možnost, ne realita ještě, ale možnost eh, jiného typu spolupráce v regionu. Budeme eh, to projednávat v příští debatě. Já ráda trávím večery v parlamentu, dlouhé večery, eh, ale podmínky existují. Cesta ale bude náročná a hrbolatá. Zvláštní eh, vyslanec OSN pro Syrii, pan Vistura, má naši plnou podporu, jednotnou podporu a Toto téma jsme dali na pořad jednání eh, poslední rady pro eh, zahraniční záležitosti, poslední proběhlo včera. Mm, diskutovali jsme podrobně, jak sjednotit podporu procesu práce pana Nemistory, já jsem s ním v kontaktu před několika dny v Bruselu. Eh, jsme projednávali přípravu jednání, eh, to, jak Evropská unie společně s členskými státy koordinovaným způsobem může dále přispívět k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Včera jsem řekla eh, po jednání ministru zahraničních že uh, eh, mm, Syrie chce mm, pracovat na implementaci této rezoluce. Členské státy poskytnou podporu uh, jednání mezi Syřany a co se týče zprostředkování expertízy a budování koncensu. Budeme podporovat příměří, jakmile budou uh, platit, tak lokální i celonárodní, tak budeme tak připravujeme, že zvýšíme naše pomoc Syřanům. Uh, to se týká i potřeb eh, místních vlád, i mm, protože je důležité, stejně jako v Iráku, že osvobozené oblasti, mm, které, kde je příměří, aby okamžitě dostali podporu humanitární pomoc, jakmile je možný přístup pro humanitární pomoc. Evropská unie je největším dárcem, jak víte, do, pro, do syrské krize, pro zvládání řešení syrské krize. Téměř 5 miliard euro bylo mobilizováno. Ministři se uh, také shodli na společném přístupu Evropské unie na přípravě nadcházející londýnské konference k Syrii, která proběhne v Londýně, bude to organizovat Británie společně s Německem, Kuwaitem 4. Eh, eh, února. Máme podporu Turecka, my eh, vytváříme další balíčky podpory pro Jordánsko, Libanon nejenom abychom je podpořili v jejich eh, obdivuhodné práci při ochraně uprchlíků, ale také, abychom posílili eh, odolnost těchto dvou zemí, která, které jsou velice exponováni různým způsoby. Doufám, že eh, toto bude celkem mm, naší konverzace a je prioritou Evropské unie, aby investovala do odol, zvyšování odolnosti těchto dvou zemí, aby Eh, nečelili velkým bezpečnostním, sociálním, politickým problémům, které by z krize v Syrii mohly udělat ještě něco většího. Kromě toho musíme být připraveni na eh, rychle poskytovat stabilizačně humanitární pomoci, jakmile se změní podmínky v Syrii, tedy jakmile se dostaneme, eh, kdy se přiblížíme míru, tak um, země se dostane pomoci. Večer budeme projednávat situaci mezi Saudskou Arabií a Iránem. Já jsem vedla diskuse s um, ministry zahraničí obou zemí. Je zásadní, aby jednání o Syrii byly um, chráněny, aby nedošlo k uh, šíření uh, napětí um, multilaterálním procesu, který obtížným způsobem začal. Je také klíčové, aby společně jako Evropané, abychom koordinovaným způsobem, společně s našimi partnery, tak abychom předali stejný signál všem eh, partnerům v regionu. Samozřejmě, že všichni, kdo mají vliv na situaci v Syrii, by měli pomoci této zemi na této cestě budování důvěry, všechna tato opatření, která musí být okamžitě implementována, aby došlo k dobrým podmínkám pro jednání, aby tento proces byl důvěryhodný a aby přinesl výsledky pro syrský lid okamžitě. Toto je kritický okamžik tohoto procesu, to, na čem jsme se dohodli ve Vídni i v New Yorku se všemi mezinárodními aktéry, se musí stát realitou přímo na místě, protože jinak samozřejmě nemůžeme uspět. Pouze syrská strana a jejich lid to může udělat za pomoci mezinárodního společenství, které je připraveno, jako jsem se tomu zmínila, to udělat. Minulý týden jsem se sešla s Ašabem, s panem Ašabem, koordinátorem syrské opozice. Mm, je to výbor, který organizuje celou tuto záležitost za opozici. Já jsem zdůraznila naši připravenost k těmto jednáním, pomoci v jednáních, i po těchto jednáních eh, v průběhu politického procesu, jakmile tento bude zahájen. Podporujeme rovněž práci zvláštního zpravodaje OSN pro inkluzivní jednání a zároveň pomáháme tomuto zvláštnímu eh, zmocněnci v tomto důležitém a obtížném úkolu organizovat taková jednání pouze komplexní zastoupení syrských skupin nám může pomoci dosáhnout konsenzu, který tak všichni potřebujeme. A dovolte ještě něco, o čem se často nehovoří, ale je to role občanské společnosti mm, v mm, překonání tohoto konfliktu. Já si myslím, že občanská společnost v Syrii bude hrát zásadní roli v implementaci a monitorování těchto opatření pro budování důvěry, například místního příměři občanská společnost Syrie, různé části této společnosti musí být zapojeny do této diskuze všemi možnými způsoby, co možná nejdříve veškeré eh, náboženské i jiné menšiny tam musí být zahrnuty, protože sektářské či etnické vyloučení těchto lidí by bylo špatným krokem vpřed. Inkluzivní přístup je cestou k usmíření a zároveň to bude nejefektivnější způsob, jak bojovat proti Daesh. Viděli jsme to v Iráku, musí, k čemu došlo a musíme těmto chybám um, zabránit demokratický, nesektářský, inkluzivní syrský stát. Jeho budování bylo zahájeno, jdeme správným směrem, mír v Sýrii je možný. Ukázali jsme v posledním roce to, že některé neuvěřitelné pozitivní věci jsou možné. Přechod období bylo zahájeno, Daesh může být poražen, mezinárodní regionální hráči po pěti dlouhých letech spojili své úsilí, vidíme, že tato možnost existuje a nyní je na Syřanech, aby využili této příležitosti, aby zahájili tento přechodný proces, aby zastavili válku, aby zastavili Daesh. A musí samozřejmě vědět, a my jim to říkáme, že my budeme neustále stát po jejich boku Mm, samozřejmě společně s regionálními i mezinárodními hráči, tak aby tento proces se stal skutečně realitou. A bylo mi řečeno, toto se týká předchozí rozpravě, si dovolíte. Mm, dobrá zpráva, pane předsedo, jestli mohu do, říci. FARC a kolumbická vláda Eh, řekli, že skutečně došlo k bilaterální dohodě o příměří a mechanismu implementace tohoto mm, příměří. Máme zprávu z Bogoty přímo od našeho velvyslance, čili ano, častěji bychom měli k takovým dobrým zprávám mít možnost pohovořit. Děkujeme, vážená paní místopředsedkyně, toto je úžasná zpráva tak a zároveň za informace ohledně situace v Syrii. Začínáme zástupci politických skupin. První je paní Gabriel za EPP 1,5 minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vysoká představitelko, děkuji, děkuji za vaši zaangažovanost, za jasný signál, jasná slova. Ano, my jsme jasně ukázali to, že pro EU je hlavní výzvou dosáhnout pokroku z politického i na politické i humanitární rovině dovolte čtyři prvky. Jednak je to ten svěřenský fond, příspěvky členských států. Pro vyřešení humanitární situace musíme v současné době samozřejmě udělat určité kroky, ale zároveň do budoucna mm, plnit naše kroky, plnit naše sliby. Je to vlastně i reakce na mm, uprchlickou krizi. A dále jsou to rozhovory v Ženevě. Je důležité, že by to mělo zahrnovat zaangažovanost veškerých partnerů eh, na tomto procesu, nejenom jako projev důvěry, ale zároveň vlastně to propojit i s určitými nadějemi syrského lidu a těmi, kteří se zúčastňují na tomto přechodném procesu z politického hlediska. A dále je to složení zástupců opozice, jestli dovolíte, dvě poznámky. Vím, že mm, jsou zde různé názory, pokud jde o mezinárodní hráče. Doufám, že to nebude mít negativní dopad. Máme zde usnesení OSN z roku 2015, který je jasný. A zároveň pan Mistura, zvláštní vyslanec, mm, doufám, že bude věnovat zvláštní pozornost i účasti žen. Toto je zásadní, toto je úžasná investice do budoucnosti Syrie. A Zároveň eh, vy jste se sešla s představiteli eh, eh, Jordánska, podobně jako u Libanonu. Toto je nesmírně důležité. Musíme řešit krizi, investovat do partnerů, které jsou klíčoví v oblasti Středomoří a reagovat na uprchlickou krizi. Toto samozřejmě i z této situace v Syrii vlastně musíme si vzít ponaučení. Děkuji. Děkuji a nyní za socialisty a demokraty pan Boštináru má dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní vysoká představitelko, občanská válka v Syrii již probíhá šestým rokem. My jsme viděli tu tragédii ve městě Madája. Je to důkaz šílenosti, kterou vyvolává válka, násilí v, um, v jednotlivých zemích. Vidíme zde syrské děti, které umírají hladem vidíme, eh, že konečně se dostal mezinárodní konvoj do tohoto obleženého města, kde 40 tisíc lidí trpí hladem několik jiná města na západní, v západní části Syrie trpí stejným osudem. Pan Ban Ki-moon řekl, že využití hladomoru jakožto nástroje eh, k dosažení cílů je válečným zločinem a musí být potrestáno. Potřebujeme politickou, oka, politické okamžité vyřešení situace a to ovšem nebude možné, pokud nebudeme eh, implementovat eh, rezoluci OSN 2254 a výdenskou rezoluci. Zároveň potřebujeme efektivní politický přístup k řešení této situace mm, musíme dosáhnout eh, trvalého míru, bombardování této země, včetně ruského bombardování, eh, samozřejmě eh, ničí i i mm, uměrněnou opozici a civilisty. Toto je kontraproduktivní. Saudská Arábie, Irán, Turecko, všichni aktéři, místní, regionální, se musí zapojit na vyřešení tohoto problému. Proto vítám úsilí e, opatření pro budování důvěry na půdě OSN a konference, která by se měla Sýrii věnovat 4. Um, února. Mír v Syrii je jedinou možností pro zaručení vítězství nad Daesh. Je to jediná možnost, jak zastavit uprchlický, uprchlické toky a doufám, že šílený Daesh bude jednoho dne eh, opravdu eh, um, potlačen. Děkuji. Pan Belder, jedna minuta. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážená vysoká představitelko, mám dvě otázky, když dovolíte, co se týká syrské tragédie. Vidíme, jak vypadá situace v okupovaných oblastech a vidíme, že eh, i křesťanská menšina je perzekvována. Záměrně se nechává hladově civilní obyvatelstvo, to se používá jako zbraň v Sachaře, Karakafraja, blízko Alepa, v Dairol Zor. Tam je obléháno vlastně 200 tisíc Syřanů islámským státem a všechna tato a další místa jsou oblasti, kde letadla koalice proti islámskému státu jsou zcela eh, v plném nasazení. Proč jsou to pouze rusové, kdo schazuje potravinové balíčky? Proč ne Evropané? Je potřeba zaměřit se na právní statut křesťanů, eh, protože jim jsou konfiskovány domy a mnoho křesťanů prchá. Dochází přitom ke kurdským útokům na křesťanské čtvrti v Kakaš al-Hakaze a v jiných. A to si zaslouží naši pozornost. Pan Telička má dvě minuty, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní místo předsedkyně, v první řadě blahopřeji vám k tomu kolumbijskému výsledku. Eh, jestli za pár měsíců třeba i o půlnoci dosáhnete průlomu v oblasti Sýrie, budu vám rád blahopřát také. Vy jste řekla mnoho. Já jsem si pročetl celou tu tlustou složku za posledních pár dní, ale dovolte mi přesto zmínit pár věcí. Za prvé, je jasné, že těch pět krvavých let velice krvavé války má dopady zejména na Syřany, ale, a, e, ale i na zbytek světa. Vidíme devastující konsekvence teroristických útoků Daesh, ve Francii, v Rusku, v Turecku, v Libanonu, v Saudské Arábii a to je jen několik příkladů za všechny. Minulý rok eh, byl takovým budíčkem pro celou Evropu, zejména pro Evropu. Syrská válka jednoznačně mění tvář politiky vlastně na celém kontinentě, zejména co se týká reakce na vlnu syrských uprchlíků, která zas vyskočila a spochybňuje i rezon d'être samotné Evropské unie. Nedávné teroristické útoky v Paříži v reálu vlastně znamenají, že hrozba žene každodenní obavy na celém kontinentě. Jsem přesvědčen, že v Ženevě dosáhneme pokroku. Nesmíme selhat, ale jsou zde čtyři hlavní body, které jsou zásadní pro pokrok. Já je přečtu. Za prvé, všechny strany, Asadův režim, Rusko a Irán, musí se přidržovat eh, usnesení Rady bezpečnosti OSN, musí okamžitě přestat s vojenskými útoky na civilisty a musí umožnit humanitární pomoci v Syrii pomáhat všem lidem, kteří to potřebují, včetně oblehaných oblastí. Jakékoliv politická situace není představitelná bez konkrétních humanitárních zlepšení pro Syřany. Já řeknu o dvou. Nová politická agenda, inkluzivní řízení eh, eh, vlády ještě 10 vteřin, využívání mezinárodních orgánů a regionálních orgánů, které zajistí respektování těchto smluv a eh, desk deeskalace války, to je jediná předstupní podmínka, díky níž dosáhneme míru. Obvyklé strategie nebudou efektivní, jinak eh, klíčoví aktéři se musí vypořádat s ISISem. Eh, já přeji vše nejlepší eh, české ambasádě v Syrii, to je poslední ambasáda ze západoevropských států, která tam ještě funkčně působí. Děkuji. Doufám, že se ostatní budou držet své řečnické doby, protože už máme obrovské spoždění a přetáhl jste o téměř minutu. Jako další pan Hadži Georgiou. Vážená paní Mogherini, nevím, jestli je tady někdo v tomto sále, kdo by viděl nějaký smysluplný, eh, nějakou smysluplnou alternativu pro Sýrii. Možná, že tady je malá skupina lidí, kteří eh, eh, v době arabského jara upozorňovali na to, že bude následovat velmi studená arabská zima. A to se také skutečně stalo. Máme tady tisíce uprchlíků, mnoho mrtvých a hledáme-li nějaké řešení, tak by ho měli nalézt lídři v Evropě a měli by si sednout za jeden stůl s těmi <clears throat> válečnými stranami, jak s vládou, tak i s opozicí v Syrii. Vidíme, že narůstá také napětí mezi Iránem a Saudskou Arábií. A e, také vidíme, že syrská armáda bojuje proti Kurdům. A já bych chtěla apelovat na všechny, eh, kteří zde dnes jsou, abyste eh, například zavolala bývalému americkému prezidentovi Bushovi, aby jste mu připomněla důsledky jeho jednání s tím, že jeho politická strategie teď nese své hořké ovoce v podobě sta tisíců lidí, kteří eh, eh, cestují přes Středomoří. Děkuji, paní Lochbilder. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní vysoká představitelko, Vínsk Vídeňské rozhovory, které začaly v září, nám vdechly novou naději. V mezidobí už jsme znovu v patové situaci a je pochybné, zda se to v Ženevě, ta schůzka, která byla naplánována, vůbec bude konat. Dá se počítat s tím, že se vyjednávání neposunou předu, dokud nebude e, panovat e, shoda v nejzákladnějších záležitostech. Opozice počítá s tím, že e, bombardování civilů, hladové blokády, vyhladovění občanů, že to nakonec skončí. Taková přání jsou nad ním nesplněna, jak dokládá situace v Madaji. Proto musí Spojené národy tlačit na, Iry, na Syrii i na Irán, aby tato situace už nepokračovala. Rovněž je třeba si rozmyslet, kdo by se měl účastnit vyjednávání, zejména syrští kurdové by měli být zváženi a Evropská unie musí zaujmout jasné stanovisko. Já bych se zastala inkluzivní eh, kombinace vyjednavačů. Humanitární situaci si rovněž zaslouží pozornost. Tam je třeba i do toho vtáhnout syrské civilisty i z sousedních zemí. Eh, plánovaná konference v Londýně by se měla postarat o tom, že bude dost prostředků na pomoc v místě a že ta pomoc vždy dorazí k těm, kteří ji potřebují včas. Mr. Děkuji, pan Borgečio. Děkuji. Na 25. ledna se počítá se schůzkami. Já si kladu otázku, zda by to nemělo být eh, odloženo vzhledem k tomu, že eh, tady není schoda a jaká je také postavení opozice a součástí na jednání. Opravdu jsme ještě velmi vzdáleni té dohodě. Cíl je velice ambiciozní, ale nevíme, jak se k němu dostat. A také je třeba říci jednu věc. Kdo, je tady, kdo tady zodpovídá za takovouto humanitární situaci? Jaká je úloha těch, kdo za to odpovídají? Turecko, syrská eh, opozice. Nikdy nehovoříme eh, o úloze Turecka. Přitom by bylo dobré znát eh, názor EU, pokud jde o nezákonné obchodování s ropou, která které, který funguje přes Turecko. Takže tady by bylo zajímavé, co si o tom vlastně myslíme. Jsou tady také informace, které přicházejí z Moskvy. A e, jsou tady bombardování ze strany Ruska a musíme tedy věci vidět celá jasně. Pan Golniš. 200 tisíc obětí Eh, památky eh, celého lidstva ohrožovány eh, islamismem, nešťastní křesťané ze Sýrie vyháněni, zabíjeni, křiž, ukřižováni. Eh, jejich děti se musí dívat na eh, podřezávání svých blízkých. Eh, to přece se musí zastavit, ale aby se to zastavilo, jsou tady některé podmínky, které je třeba splnit. Především je třeba diskutovat a jednat s legální vládou této země, ať už si o ní myslíme cokoliv. Je to partner pro jednání, kterého nemůžeme obcházet. Za druhé, Turecko, Katar, Saudská Arabie musí zastavit svou podporu džihadistickému hnutí. Za třetí, je třeba začlenit všechny zainteresované země, včetně Iránu, Ruska a samozřejmě stále členy Rady bezpečnosti. Čtvrtá podmínka. Není možné si naivně myslet, že se vše vyřeší prostě eh, jen většinou, která se projeví u vol, volbách, eh, v těchto volbách, že se zúčastní dokonce i ti eh, uprchlíci, kteří odešli do zahraničí. No a pátá podmínka prostě je třeba případně i silou obnovit mír. Silou mám na mysli mezinárodní, která by přišla z islámských zemí, které se neúčastní konfliktu a které by vedl některý stálý člen Rady bezpečnosti eh, OSN. Není eh, možné, abychom očekávali, že bombardování západu přinese mír. Další pan Štětin. Děkuji za slovo, paní předsedající dámy a pánové islámský stát a režim prezidenta asada jsou hlavními hráči občanské války asadův režim přitom stojí a padá se spoluprací se zahraničními spojenci. rusko v září loňského roku vystoupilo vojensky na podporu Asadova režimu v okamžiku kdy asadovi oponenti získávali převahu. de facto asadův režim zachránili prodloužili válku a způsobili novou vlnu uprchlíků. bohužel se v poslední době ozývají v evropské unii hlasy volající po spolupráci s Asadem a ruskou federací například český prezident miloš zeman otevřeně vyzval k podpoře asada. i u nás doma v evropském parlamentu se čím dál tím častěji ozývají názory že je třeba spolupracovat s ruskem v boji proti teroru. tuto situaci považuji za absurdní a schizofrenickou ze dvou důvodů. za prvé jsou to výzvy spolupracovat se zemí která se sama dopouští státního teroru. na jedné straně chceme rusko sankcionovat na druhé s ním spolupracovat? za druhé Asadův režim je pro průměrného syřana mnohem nebezpečnější než islámský stát. zatímco isis má za rok two thousand and fifteen na svědomí zhruba one four hundred mrtvých civilistů asad zapříčinil za stejnou dobu smrt více než twelve zero syřanů včetně two six hundred dětí a two zero žen. toto srovnání přináší syrian network for human rights seriózní organizace pracující i pro osn přináší i počty syřanů kteří byli asadovým režimem podrobeni mučení. porušení lidských práv ze strany vládního režimu se vymyká i praktikám teroristů islámského státu. Děkuji. Jako Děkuji, paní předsedající Situace v Sýrii je příšernou tragédií. Stovky tisíc mrtvých, zrujnovala země, eh, pět milionů prchlo do zahraničí, země je hospodářsky neschopná. Eh, fakta známe. Eh, sousedící regiony jsou nepřiměřeně zatěžovány a vlna uprchlíků je opravdu zkouškou přežití EU. Ehm, Rusko je ještě negativnější ve své úloze než kdykoliv jindy a usnesení OSN je světýlkem na konci tunelu, protože poprvé pojmenovává vše poměrně férovým způsobem a myslím si, že je oprávněné, že se musí něco pohnout z místa a já se obracím na paní vysokou představitelku a výslovně jí chci poděkovat za její snahy, že i v zákulisí se snaží a neustále eh, přispívá k zlepšení situaci. Mezitím válka pokračuje, lidé umírají, někteří hladem, někteří prchají před bombami, před bombami, které mají zastavit válku a zároveň před bombami režimními, čímž se nic neřeší. Nestačí se upínat na velký zázrak. Musíme se držet svých slibů, potřebujeme bezpečné třetí státy, potřebujeme území, kam se lidé mohou vracet. Většina z nich to chce. E, já jsem sám byl v Kovanen a hovořil jsem se stovkami lidí, kteří se chtějí vrátit do své domoviny, když je zničena. Někteří nepřežijí, trpí hladem a e, humanitární bomby eh, neexistují. Eh, potřebujeme podporu demokracie. Basel Kata byl aktivista na internetu. To byl demokrat eh, první minuty a my ani nevíme, zda ještě žije. Musíme zároveň zvážit nový Marshallův plán pro tento region. Na tom základě můžeme lákat lidi zpět. Děkuji. Jako další paní Šák. Děkuji, paní předsedající, paní vysoká představitelko. Teď po implementaci toho, eh, té mírové dohody s Iránem bych chtěla, abyste vyzvala islámský stát ke konci války v Syrii, aby také iránský režim přestal podporovat eh, islámský stát. Eh, ty obrázky mrtvých dětí eh, v Madaji nám připomínají, že jsou to nevinné oběti. Teď se píše rok 2016 a zdá se, že zapomínáme, že jsme slíbili, že nikdy už nic takového se nesmí opakovat. I dále jsou bombardováni Asadem a Ruskem a my musíme udělat více, nebo Evropská unie musí udělat všechno, co je v jejich silách. A to platí pro nás pro všechny v této eh, tragické situaci. Musíme ukázat je, eh, jasné vedení závazek, který bude trvalý, že poskytneme humanitární pomoc, protože bez toho budou uprchlíci utíkat ze Sýrie a z okolních států. Je nepřijatelné, že teprve začínáme zvažovat to utrpení lidí v okamžiku, kdy se to dotkne nás přímo eh, v podobě uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy. To, k tomu se uchyluje příliš mnoho členských států a to musí skončit. Musíme prostě udělat víc. Pan Arnoty, paní Arnoty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, za několik eh, týdnů budou mít siřané smutné výročí pět let války. Eh, místo slibovaného arabského jara se ukázal zlý sen pro eh, civilní obyvatelstvo Sýrie, prožívá chaos. A chaos, ke kterému hodně přispěly také západní vlády tím, že podporovali syrské rebely skrožené z džihadistů, relativně umírněných nešťastný zásah v Iráku a v Líbii ze strany Ameriky a Francie nás nepoučili. A teď je tady eh, syrský režim, který se obvinuje, že vyhladověl 40 tisíc lidí v Madaji. Ale nezapomínejme, že z fronty Al-Nosra to drží eh, džihadisté spolu se salafisty a e, vlastně oni zneužívají mezinárodní pomoci, kterou pak prodávají pod rukou za velké e, ceny. To je strašlivé. E, jsou tady naopak lidé, kteří jsou obléháni islamisty, protože jsou věrní asadskému, Asadově režimu. Vidíme také, jak vypadá situace v Libii, kde vlastně vzniká nové centrum džihadistů. Je tedy třeba se syrskou vládou obnovit diplomatické ekonomické vztahy a e, také e, přece e, musíme připustit, že mm, chemické zbraně byly zcela zničeny, jak se k tomu zavázali. Děkuji, prosím, pane Chána. Paní předsedající, nedávno jsme byli svědky příšerných snímků vyhladovělých žen, dětí a starších osob. Technika vyhladovění je využívána Asadovým režimem, aby donutila eh, lidi vzdát se, ale jídlo a léky nemohou být využívány jako v eh, karetní hře. Madaja přitom není jediným obléhaným městem. OSN odhaduje, že 400 tisíc eh, osob ve 40 oblastech trpí hladem, což znamená, že je třeba urgentním způsobem zorganizovat humanitární pomoc pokud mezinárodní komunita připouští masakr a vyhladovění, tak nemůžeme pohlédnout Syřanům do očí. Musíme pokračovat ve vídeňských jednáních. Je třeba najít politické řešení a přechodné, přechodná opatření. Vaše kroky jsou vítány, paní vysoká představitelko, a zároveň vítám i snahy Saudské Arábie svést všechny opoziční činy činitele dohromady a svést dohromady i všechny, kteří chtějí bojovat s terorismem. I my se snažíme apelovat na Irán a na Saudskou Arábii, aby spolupracovali při odvracení humanitární krize. Nastal čas ukončit konflikt a přinést mír a prosperitu všem Syřanům. Mám zde modrou kartu od pana Arnota. Přijímáte ji, prosím. Pane Kane, váš lídr Jeremy Corbyn prohlásil, že ISIS má své silné stránky. Souhlasíte s ním a pokud ano, tak eh, co jsou ty silné stránky? Jediné, co já vím, je, že se s ISIS musí něco udělat. Používají eh, název islám a přitom působí ve světě mnoho zla Čím víc budeme spolupracovat na potlačení a zničení ISISu, tím lépe. Jako další pan Kozolino. Děkuji. Co můžeme ještě dodat k této večerní debatě? Můžeme vás pouze vyzvat, abyste pokračovala ve vaší práci eh, v mnoha oblastech a abyste vyvinula veškeré úsilí pro to, aby rozhodnutí, které bylo přijato OSN, bylo naplněno. Je to rezoluce OSN 2204, která volá po ukončení eh, válečných akcí. Je potřeba naplnit eh, tato slava. Slova samozřejmě evidentní, že Eh, je tady celá řada překážek a že eh, v současné době čelíme humanitární krizi, ale měli bychom mít neustále na paměti tragédii syrských, eh, syrské mladé generace a musíme mít nějaký Marshallův plán pro vzdělávání mladých lidí a také musíme mít nějaký způsob, jak zajistit dodržování příměří až přijde. A musíme také překonat nedostatek důvěry mezi těmi jednotlivými skupinami v té proti islám, v koalici proti islámskému státu. Next one, Mr. Freund. Jako další pan Freund. Thank you, Madam President. Děkuji my si správně neustále stěžujeme na to, že naše závěry či e, projevy záměru či cílu nejsou prováděny a bohužel kroky e, směrem k Syrii patří do této kategorie. Dobré zprávy, o níž zde hovoříme, byly o Kolumbii. Nyní bohužel máme pouze špatné zprávy. New York Times píše, že kdo má sedět u stolu ze, z řad opozice, pozice se neví a neví se ani, zda se v Ženevě kdokoliv sejde. Přitom denně Syřané eh, umírají přesto, že všichni chtějí mír. A eh, eh, rovněž eh, je těžké přicházet jim s pomocí. Eh, často pomoc přichází pozdě, ale stejně jako při vyjednávání o jádru s Iránem musíme se postarat nikoli kvůli uprchlíkům pouze, ale rovněž z důvodu toho, že tam ještě žijí lidé. A tady přepnu na angličtinu, možná byste opravdu měli začít telefonovat tak, aby se opravdu někdo sešel v Ženevě. Děkuji a jako další pan Androulakis? Drama syrského lidu pokračuje s tisíci mrtvých, miliony uprchlíků, ať už uvnitř země nebo do zahraničí. Po vídeňské schůzce vznikly určité naděje. Všichni účastníci se dohodli, že bude jasně se vyhledávat řešení tohoto konfliktu. Nicméně i přes humanitární pomoc minulý víkend umírali lidé hladem v Madaje, zatímco Daesh zabil 136 civilů. Musíme hrát aktivnější úlohu a vyhledávat jasnější řešení v jasném časovém horizontu, aby Sýrie byla mírumilovná a nepouštěla se do takto strašlivého chaosu s různými eh, iniciativy různých aktérů. Není možné pokračovat v takovéto eskalaci. Eh, je třeba normalizovat eh, situaci v Sýrii. Je třeba, aby evropští představitelé aplikovali rozhodnutí, která byla schválena. Děkuji a teď dám slovo v rámci Catch the Eye eh, paní Petír a pak dále každému, jednomu z každé funkce. Děkuji, paní předsedající. Já si myslím, že je důležité hledat politické řešení tohoto konfliktu, které by zahrnovalo všechny strany aby se postupně e, začala situace v Syrii urovnávat a aby ty mírové rozhovory vedly k nějakým výsledkům. Nebezpečí islámského státu je příliš vážné a čelit tomu se bude vyžadovat e, jednotu. Podle našich údajů islámský stát v únoru 2015 zautočil na více než 30 křesťanských e, vesnic a vyhnal více než tři tisíce lidí ze svých domovů. <clears throat> Křesťané jsou zde pod hrozbou, to je velká ztráta pro nás a pro Syrii. Musíme si uvědomit, že dodržování náboženské svobody je jedním z hlavních výdobytků moderní civilizace. Musíme <clears throat> vyzvat všechny aktéry, aby dělali všechno, co je v jejich moci aby se podniklo něco proti islámskému státu. Paní Lauristy. Paní předsedající, já nejdříve začnu srdečnými díky paní vysoké představitelce Mogheriniové za vše, co dělá a zejména za velice opatrnou, ale naději, kterou nám dnes jsem přinesla eh, ohledně té malé šance, která se nabízí. Eh, toho se musíme eh, držet. Chtěla jsem říci, že se musíme spíše už začít zamýšlet na to, jak budeme dále zacházet, jak se budeme chovat v Sýrii po ukončení konfliktu, včetně těmi, kteří jsou v současné době v našich eh, táborech, utečenských táborech. Sama jste řekla, že nesmíme už zopakovat chybu v Iráku, v Afganistánu, kde eh, jim Západ nic nenabídl, kde jim nenabídl žádné zdroje eh, k budování demokracie. To se nedá dělat násilně, ale přesto chceme můžeme možná mladým migrantům předat poselství, že nejlepší cesta do budoucna je získat vzdělání a posléze se vrátit do Sýrie, nikoli pouze, aby si e, vybudovali vlastní budoucnost, ale aby vybudovali budoucnost celé Syrii a to by mohla být součást toho Marshallova plánu, o němž hovoříme. Děkuji a jako další pan Urie. Děkuji, paní předsedkyně. E, porážka Daeše závisí na tom, zda skončí konflikt Sýrie a zda se zde rozvine mírový proces. To vše záleží na tom, jak se bude vyjevět demokraticky na to stát, zda bude nová ústava a zda dojde k volbám. A také je třeba odstranit síly, které spolupracují s džihadisty, jako je Saudská Arábie, Katar a Turecko. To jsou síly, které vlastně pomáhají džihadistům ta hra, kterou se hrává Turecko, eh, to vlastně je velice nebezpečné. Přitom Turecko očekává 3 miliardy eur. To je obrovská eh, podpora pro tuto zemi, která vlastně toleruje převaděče lidí, eh, kteří vyvážejí uprchlíky na ostrovy v Egejském moři aby se našlo řešení, pak je třeba, aby byly vytvořeny hotspoty v Turecku. Děkuji. Mr. Kouso. Pan Kouso. Děkuji, eh, paní předsedkyně, paní Mogherini Tady konstatujeme, že v Sýrii nedošlo k žádnému pokroku. No, když máme takové přátele, tak demokratické přátele, jako je Turecko, Saudská Arábie, eh, kteří eh, nejenom, že eh, nepřinášejí nic pozitivního, ale navíc ještě pomáhají islamistům tím, že tolerují obchod s ropou, nelegální obchod s ropou a také Eh, bychom podle mého názoru měli změnit vizi, tu obsesní vizi, kterou mají eh, Spojené státy a které se také naší vizí EU. My musíme také jednat se syrskou vládou, eh, také Eh, tady neustále naříkáme, že není možné zahájit jednání v Sýrii, ale my sami nechceme, eh, nechceme připustit některé partnery k jednání, nechceme jednat s Ruskou a pak se divíme, že ve Vídně nedošlo k pokroku a nedojde ani v Ženevě. Děkuji, paní předsedající. Slyšeli jsme že tisíce lidí přišli o život a e, miliony lidí museli utéct ze svých domovů. To samotné by mělo znamenat, že musíme zasednout za stůl s různými stranami a snažit se o e, dohodu. To se týká i Saudské Arábie. V každém případě ti, kteří se na tom podílejí, musí jasně říci, jestli si přejí mír. nedávné napětí ve vztahu Saudské Arábie týkající se poprav by tomu nemělo bránit. Hlavně musíme vyřešit budoucnost Asada a proto musíme hovořit s Iránem, s Ruskem a se Spojenými státy. Všichni si dávají na čas, ale teď je podle mě zralý okamžik na to, aby konečně začali spolupracovat. Máme se snažit odříznout eh, ISIS od eh, zbraní a financí. A víme, že eh, ISIS má oporu v Sýrii. Děkuji, paní předsedkyně já se domnívám, že v syrském případu také Evropská unie váhá se zavedením politiky, která by skutečně mohla problém vyřešit. Evropská unie se obecně za to eh, zaobírá tím, že přednáší krásné projevy, pronáší hezká slova. A Mm, ale neaplikuje opatření, která jsou potřeba. A čas nás již tlačí. Jsou tady eh, tisíce lidí, kteří umírají eh, kvůli konfliktu a kvůli zásahům Daeše. A Evropská unie jen situaci pasivně pozoruje. Je především třeba izolovat eh, ty země, které pomáhají džihadistům. Je to Turecko, Katar a Saudská Arábie a následně za předsednictví Evropské unie je třeba k jednacímu stolu pozvat i Rusko a také prezidenta Asáda a další zástupce opozice. Všichni dohromady mohou rozhodnout o tom, jakou novou podobu bude tato země mít. Jen společně se mohou postavit proti ISISu a džihadistům. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo paní vysoké představitelce. Děkuji, paní předsedající. Já bych... Ano, eh, tady vidím určité známky naděje. Protože pokud se nám nepodaří je nalézt, tak se velmi těžko pracuje na té změně, která by měla vést k vyřešení tohoto konfliktu, ale ta cesta bude velmi spletitá a dlouhá. A nečekejte žádný dramatický převrat v brzké době. To, co se nám konečně podařilo, je vydat se aspoň správným směrem. Ale pořád ještě to není to konečné e, řešení, nicméně, když to srovnáme e, se situací před rokem, kdy jsme neměli žádnou jednotu v rámci mezinárodního společenství a žádný proces, žádný harmonogram kroků, tak dnes jsme tedy o něco dále. A to všechno by mělo postupně vést k tomu, aby ta jednání začala, aby se ten harmonogram začal v eh, praxi uskutečňovat. A naší roli jako Evropská unie je koordinovat jednak postoje všech členských států, těch, které sedí u toho jednacího stolu, ale i těch, kteří tam nejsou. To je podle mě nesmírně důležité, aby hm, také Syrie se projednávala na Radě ministrů pro zahraniční věci, aby no, všichni to řešení eh, považovali za vlastní aby také fungoval neustála, ne, fungovala neustále zpětná vazba. A podobně to musí fungovat také s parlamentem. Eh, pro nás je eh, parlament velmi důležitý aktér eh, v našich vnějších vztazích. Nejde o to stanovat se nějaké předběžné podmínky, ale spíše, jak ty podmínky vytvářet, aby jednání mohla začít, aby byla produktivní. A to ve spolupráci se Spojenými národy, Mnoho z vás se ptalo na složení delegace eh, opozice, eh, jaké budou, jaké bude přesně formát těch rozhovorů a jestli to skutečně začne příští pondělí v Ženevě, anebo se to zase odloží. My jsme o tom diskutovali s ministry zahraničí, ale diskutovali jsme také o všech těchto věcech. zástupcem Rady bezpečnosti. A je evidentní, že zvláštní vyslanec OSN má tady zvláštní eh, roli. A podle mě, my jako Evropská unie musíme společně s OSN definovat eh, tu dobu a ty podmínky těchto rozhovorů a také garantovat, že všichni aktéři v regionu a v mezinárodním společenství budou věřit tomu, že eh, to vedení OSN zajišťuje rovnocené postavení všech stran. To je důležité pro nás. A jak už jsem řekla na začátku, je to, abychom nějakým způsobem a to budeme se definovat zvláštní vyslanec OSN, abychom našli nějaký způsob, jak garantovat, že celá syrská společnost eh, a to i těch, kteří v Riádu nebyli, tak aby se přihlásili k tomuto politickému procesu a aby bojovali proti Al-Nusře, islámskému státu a dalším teroristickým organizacím, které jsou eh, tak konvenčně označovány Mnoho z vás také říkalo, že klíčové je to, aby seřané eh, rozhodli o budoucnosti své země. Seřané a to jak ti, kteří jsou eh, v zemi, tak i kteří ji opustili. Co je dále důležité, je to, co říkal i e, pan Kocolino. Musíme se zaměřit na mladou generaci, protože ztrácíme celou jednu generaci mladých Syřanů, kdy přicházejí o život, ale přicházejí také o vzdělání a o jakoukoliv naději. A to následky v příštích desetiletích. A my investujeme hodně peněz právě do e, vzdělávacích programů. A to proto, že chceme zajistit, aby stát, který měl eh, poměrně vysokou úroveň vzdělanosti eh, mezi obyvateli, i nadále měl nějakou eh, budoucnost. V okamžiku, kdy začne obnova země, bude muset tady mít generace seřanů, kteří budou muset vstoupit do tohoto procesu obnovy, který, která bude velmi obtížná takže budu muset mít ty znalosti a dovednosti a kvalifikaci pro to, aby se tohoto úkolu zhostili bezpečně a to musíme zajistit již dnes, jinak se za 5, 10, 15 let vyskytnou velmi vážné problémy a hrozí také radikalizace. Ta mladá generace, která prožívá dnes pouze válku, konflikt, hladovění a život v uprchlických táborech, a to jsou na tom ještě lépe než ostatní, tak eh, Eh, určitě bude mít jiný pohled na věc. Není to tedy jenom nezbytné, ale je to také v našem zájmu, abychom investovali i do naší vlastní bezpečnosti a stability. A na závěr bych chtěla ještě říci, že tady zazněla řada otázek, které se týkaly následující debaty o Iránu a Saudské Arábii o situaci v Turecku, postavení náboženských menšin, eh, včetně křesťanů. To všechno jsou věci, o kterých se budete vatovat ještě dnes, nebo zítra, nebo pozítří. A eh, v této souvislosti bych chtěla ještě jednou zopakovat eh, to, že velmi ráda jsem chodím, abych si s vámi měnili názory, protože se to potom promítá do mé práce, jak v komisi, i v radě. Ale také jako eh, bývalá poslankyně Národního parlamentu, ne toho Evropského, bych chtěla navrhnout, abyste našli nějaký kalendář pro diskuzi o zahraničně politických otázkách, kde se zaměříme na ty klíčové body, které byste potom také mohli komunikovat vnějšímu eh, světu. To je moje Eh, doporučení, možná, že bychom mohli strukturovat naše práce lepším způsobem, tak abychom nemuseli neustále opakovat eh, neustále stejné debaty v těch několika dnech, kdy se diskutuje o zahraniční politice. A na závěr bych ještě chtěla říci eh, jednu konkrétní věc, podpora Jordánsku v podobě obchodu. My jsme o tom diskutovali velmi podrobně s ministrem zahraničí Jordánska, když jsme měli bilaterální schůzku, ale také v rámci zasedání Rady zahraničí. Já jsem také o tom měla příležitost diskutovat eh, s královnou Jordánska, když byla návštěvě Bruselu minulý týden. A je to rozhodně návrh, který chci předložit, abychom podpořili Jordánsko nejenom finančně, ale také, abychom eh, podpořili Jordánsku zacílenými opatřeními která by eh, měla vést k usnadnění jejich obchodu s Evropskou unii. Vzhledem na tu londýnskou konferenci oni vytvářejí ambiciozní plán na to, aby vznikla pracovní místa pro syrské oprchlíky v zemi. A to bude eh, velmi eh, důležité, pokud se to podaří udržet, protože to napomůže integraci syrských eh, uprchlíků v jejich hostitelské zemi, bez toho, aby vzniká napětí bez těmito komunitami. Toto je země, která není příliš bohatá, není, nemá přírodní zdroje a dlouhodobý pobyt eh, syrských uprchlíků by tady mohl vést k eh, nepříjemné situaci. A já počítám s podporou také parlamentu, aby abychom eh, pracovali na této možnosti, aby tedy ta podpora nebyla jenom finanční, ale abychom také přijali obchodní opatření, která by měla Jordánsku umožnit investovat do vytváření pracovních míst <clears throat> a do dalších oblastí ekonomiky. Eh, děkuji vám ještě jedno za vaše názory, které jsou pro mě velmi cené a doufám, že ta cesta v budoucnosti bude povzbudivá a že partnerství s našimi přáteli a partnery v regionu a globálně budeme moci postoupit eh, na této obtížné cestě. Keskustelu on päättynyt. Olen